jedno známení. Frakce EPP zaslala žádost o jmenování pana Estebana Gonzalese Ponce do výboru rozpočtového, kde nahradí pana Carlose Iturgaise.